zdůraznit, že extremistické eh, hodnoty jsou nepřijatelné pro celou společnost. Děkuji vám. Thank you, minister. Já vám také děkuji, pane ministře, a děkuji vám eh, všem za eh, kvalitu této debaty. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání ústní Eh, v otázka nebo otázka k ústnímu zodpovězení radě a komisi k údajnému převozu a nezákonnému zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích. Eh, dám nejdřív eh, slovo autorům otázky a prvním je pan López Aguilar. Gracias, señora presidenta. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Tato ústní otázka byla položena na základě usnesení Evropského parlamentu, která byla přijata 11. září 2012 o údajném převozu nezákonném zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích. A právě proto, abychom navázali na práci, eh, která byla provedena Evropským parlamentem předtím. Proto mám tu čest položit tuto ústní otázku. A obrazím, obracím se na komisi. Chtěl bych vědět, zda e, bylo vyšetřeno e, porušení ustanovení v otázkách azylu a soudní spolupráce. Byla přijata opatření tak, aby se zabránilo porušení lidských práv a aby se posílila schopnost EU bojovat proti tomuto jevu. Byla zajištěna parlamentní kontrola z hlediska přeshraniční činnosti zpravodajských služeb? kontextu toho, čemu jsme eh, říkali, vyšetřovací komise, eh, která byla vytvořena v rámci LIBE, zabývala se tedy zadržování těchto eh, vězňů. Je pravda, že je nutné toto vysvětlit. A proto jsme kladli také otázky radě. A rádi bychom se nyní dozvěděli, zda princip institucionální loajálnosti byl aplikován z hlediska poskytnutí dokumentů, zápisů, které byly vypracovány, které byly sestaveny v rámci jednotlivých pracovních skupin. Víte, jaké konkrétní činnosti prováděly členské státy v této oblasti a zda byly ochotny přispět k vysvětlení úlohy, kterou sehrá, sehrávaly Evropské spravodajské služby při zadržování těchto vězňů. Máme také povinnost zeptat se, jaké země eh, jak si čelili nejakutnějším způsobem těmto problémům. Docházelo k převozu do Litvy, hovořilo se také o eh, tedy z této zemi, která je nyní předsednickou dále, se hovořilo o Spojeném království. A chceme vědět, kdo, koho se to týkalo a jakým způsobem tady tato situace byla ošetřena. Musíme se vyhnout jakémukoliv dojmu beztrestnosti, co se týče těchto aktivit. Bylo by neakceptovatelné, kdyby toto mohlo proběhnout, aniž bychom věděli přesně, kdo co dělal, co se odehrálo. A musíme také zabránit tomu, aby se zopakovala tato situace, protože vypadá to, že vyšetřování nevedlo k výsledkům a proto jsme položili tuto ústní otázku k zodpovězení. A také máme eh, k dispozici rezoluci, kde jsme eh, vyjádřili velice silný signál na adresu členských států a rady, a kde jsme vyjádřili, že Evropský parlament naplní svoji odpovědnost v tomto smyslu. Call for Děkuji spoluautor otázky z odpovědí má slovo. Předsedkyně zástupče rady. Je pravdou, že po 9. září, ne, promiňte, říká řeční po 11. září se odehrálo mnohé, co nevždy úplně mohlo odpovídat našim, eh, našim normám z hlediska státoprávnosti. A proto musíme eh, důrazně klást eh, důraz na to, aby se to neopakovalo. A eh, musíme také klást důraz na to, že to nesmí probíhat za těchto okolností. Musíme najít taková pravidla, která zajistí tuto státoprávnost, ale zároveň nám umožní bojovat proti terorismu. A ne, aby jsme se dostali do opačné situace musíme eh, také zajistit, aby USA nebyly představovány jako naši nepřátelé v této diskusi. A dále musíme také jasně dát najevo, že si musíme uvědomit, že mm, státoprávnost eh, tak, jak ji vykládá USA, by měla být také předmětem eh, analýzy. Nesmíme tedy zde vytvářet nějaké falešné představy z hlediska Eh, různé váhy těchto otázek. Já si myslím, že Rada a Komise by nám mohly v této otázce pomoci, mohly by zodpovědět tyto otázky. Ostatně musím říct, že u některých bodů je to velmi obtížné. Eh, používáme kondicionály i v tom usnesení. To se stává velmi často. Eh, znamená to, že ani nám také není úplně jasné, jestli je to jednotlivý příklad, takže Nemůžeme ty věci eh, představovat, jako kdyby eh, byly jednoznačně jasné. Ale Zvláště mě zajímá, jak proběhne tato diskuse, kterou budeme mít, také ve světle NSA otázky. Já bych rád podpořil paní místo předsedkyni, protože v otázkách vyjasnění eh, se paní komisařka snažila eh, vyjasnit tyto záležitosti z hlediska práv občanů. Tady je dobré pokročit. Já myslím, že je to příležitost, abychom se snažili v budoucnosti najít řešení. A abychom také pokročili v ochraně dat abychom zajistili státoprávnost, abychom eh, do budoucna našli konstruktivní řešení, které by v pozdější době mohlo být použito, kdyby se eh, mohly opět stát podobné věci. A musíme také najít pravidla, která nevyloučí státoprávnost a které eh, propojí také eh, tuto státoprávnost s funkcí zpravodajských služeb. Proto si myslím, že je důležité pro nás přesně stanovit tyto relace. A také musíme dokončit dohodu o ochraně hm, osobních dat hm, z USA. Všechny tyto otázky jsou velice závažné, musíme je propojit a je to důležité z hlediska budoucnosti. Musíme najít silnější právní řešení do budoucna. Pravdou je, že jsem autorem této otázky, ale ne autorem ustanovení, protože jsem z těch eh, uvedených důvodů nemohl úplně podpořit toto ustanovení Eh, popravdě řečeno, eh, moje země mm, tam mm, dopadá v podstatě v tomto usnesení docela dobře, souvisí to s tím takzvaným dopisem, ale to je ironicky myšleno. Děkuji za radu, pane eh, ministr Leškevičus. President, Vice President of the Commission, paní předsedkyně komise, vážení poslan, poslanci a vážené poslankyně. Jsem vděčný za tuto příležitost odpovídat na různé dotazy, které souvisejí eh, s touto otázkou kusím o zodpovězení od eh, výboru občanské svobody, spravedlnost vnitřní věci a výboru zahraniční věci. Jedná se také o právní rámec, v němž obě naše instituce fungují. ty eh, smlouvou jsou stanoveny jasně. Národní bezpečnost zůstává jinou zodpovědností jednotlivých členských států. To znamená, že spravodajské eh, agentury eh, členských států fungují mimo dosah a kompetenci evropských institucí. Vyšetření programu CIA je tedy otázkou pro členské státy. Četnosti souvisejí s národní bezpečností a nemohou být proto řešeny na e, celoevropské úrovni. To vyplývá ze smlouvy. A právě proto Rada nebyla schopná poskytnout follow-up na vaše usnesení, které bylo přijato v září 2012. Prostě není možné, aby Rada vydávala prohlášení ohledně činnosti bezpečnostních služeb členských států. Vzhledem k tomu, že to e, přesahuje kompetence e, evropských orgánů. A právě z toho důvodu Rada také nepořádala e, slyšení s jednotlivými bezpečnostními agenturami členských států. Na základě vzájemné právní pomoci v dané oblasti se může jednat jen o čistě bilaterální záležitost mezi eh, danými členskými státy a navíc není v kompetenci rady, aby navrhovala mm, bezpečnostní opatření ohledně zachovávání lidských práv ve sdílení eh, zpravodajských poznatků. Jedná se tedy o šíření poznatků eh, mezi spravodajskými službami a donucovacími složkami budete vědět, že právní omezení rady platí také pro všechny evropské instituce. A to znamená, že Evropská rada nebyla schopna zahájit žádná opatření pro takovýto follow-up vyplývající z vašeho doporučení z loňského roku. To neznamená, že by rada byla potichu jasně prohlásila při mnoha příležitostech, že boj proti terorismu se musí odehrávat v plném respektování mezinárodního práva, včetně e, lidských práv, mezinárodního humanitárního práva a práva týkající se uprchlíků. Velice jasně také prohlásila Rada, že existence tajných eh, zadržovacích eh, zařízení, v níž jsou zatčení udržování v právním vaku, eh, neodpovídá mezinárodnímu právu. Ale úspěch můžeme mít v boji proti terorismu dlouhodobě jen tehdy, když budeme zachovávat naše klíčové hodnoty. Jakékoliv porušování lidských práv a právního státu ze strany vládních agentur v boji proti terorismu probouzí eh, možné stížnosti a eh, může posilovat eh, terorismus. A takovéto situace nikdy nemohou omlouvat žádný teroristický akt samozřejmě za žádných okolností. Evropská unie vede pravidelný dialog se Spojenými státy a do nich je začleněna i otázka právních poradců a boje proti terorismu na mezinárodní úrovni. V tomto dialogu máme příležitost zabývat se otázkami, jako je opětovné zadržení ehm, Eh, uvěznění a další zacházení eh, s lidmi, kteří jsou podezřelí z terorismu. A také Evropská unie zdůrazňuje, že je důležité respektovat eh, mezinárodní právo a lidská práva. Nicméně je zapotřebí jasně říci, že specifické činnosti zpravodajských služeb nejsou součástí tohoto dialogu. Souhrny z těchto zasedání byly poskytnuty parlamentu, ale celý zápis nebyl eh, poskytnut Evropskému parlamentu, protože ony rozhovory jsou důvěrné. Diplomatické vyměny eh, názorů mají hodnotu tehdy, když eh, jejich účastníci se mohou vyjadřovat otevřeně a volně. V takovéto otázce, jako je diplomacie, je, je důležitější aby, vedl, aby byl veden tento diplomatický dialog, než aby byl veřejně eh, vysloven. Je zapotřebí posilovat spolupráci mezi jednotlivými eh, složkami a také, co se týče eh, přístupu k dokumentům, je zapotřebí, abychom postupovali na základě stávajících pravidel a praxí paní předsedkyně, paní místopředsedkyně komise, vážené poslankyně, vážení poslanci. Každý z nás Eh, existuje v rámci určitého právního rámce, který je zapotřebí respektovat. Jinak nemůžeme dosáhnout pokroku a přijímat opatření. My jsme, při, eh, my jsme připraveni takováto opatření přijímat v rámci dialogu se Spojenými státy. Ale je zapotřebí zajistit, že tyto principy, které jsem právě teď nastínil, jsou respektovány. To je nejlepší způsob, jak dosáhnout eh, takovýchto cílů prostřednictvím Hm, trpělivé diplomacie. To je nejefektivnější způsob, jak dosáhnout cíle. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Nyní předáváme slovo paní místopředsedkyni komise, paní Redingové. President. Vážená paní předsedající, na praktiky, o kterých se hovoří jako o vydávání, e, představují e, závažné porušení e, několika základních lidských práv eh, obsahují eh, nezákonné zatýkání, eh, své volné zadržování a často také mučení nebo jiné zneužívání. A několikrát jsme už v této sněmovně zdůraznili, že boj s terorismem nemůže světit takovéto praktiky. A to podpořilo, podpořilo i předsednictví rady. Eh, předsednictví ale také eh, zdůraznilo další otázky. Otázky národní bezpečnosti již jsou mimo pravomoci Evropské unie. Smlouva nedává žádné kompetence komisi, aby eh, vedla vyšetřování takovýchto otázek. A proto komise vždy zdůrazňovala, že je na členských státech, aby provedli eh, hloubkové, nezávislé a nestranné vyšetřování eh, eh, faktů. To je pozitivní povinnost, která vyplývá z Evropské úmluvy o lidských právech, tak, aby bylo stanoveno, kdo za to odpovídá a aby odpovědi oběti mohly získat očkodné za újmy utrpěné. Dnes Evropská, eh, Evropský parlament opět eh, klade dotaz k možnému porušování eh, pravidel ze strany členských států, které zdánlivě spolupracovaly s programem CIA. Otázky se týkají zejména soudní spolupráce se Spojenými státy. Já se pokusím toto jasně vyjasnit teď v době eh, těchto programů 2001 až 2003 neplatili žádné, eh, neplatilo žádné ustanovení eh, k soudní spolupráci mezi Spojenými státy a USA. Teprve v říjnu 2009 Rada přijala rozhodnutí, kterým se schválilo uzavření dvou dohod se Spojenými státy. Jedna z nich o vydávání a druhá o vzájemné soudní eh, pomoci. Obě eh, dohody eh, vstoupily v platnost k 1. lednu 2010 a vyjasňují právní rámec soudní spolupráce v těchto otázkách, v trestních otázkách se Spojenými státy od té doby. Znovu bych ráda jasně rozlišila mezi dvěma nezbytnými záležitostmi. Za prvé je tady povinnost odhalit pravdu. To spadá výlučně do odpovědnosti členských států. Komise nemůže přímo koordinovat ani usnadňovat vyšetřování v těchto eh, věcech, protože nemůže ani nařídit jednání zadních eh, zástupců nebo jiných orgánů eh, činných trestním řízení. Rada je tady dnes zastoupena a už uh, zmínila zcela jasně, jak uh, odpovídá v této věci. Za druhé, abychom se uh, vyhli opakování. Evropská unie a, a kroky členských států proti terorismu vždy uh, musí být v souladu se zásadami uh, základních práv. Jedna z hlavních změn v právním rámci od prvního usnesení Evropského parlamentu bylo to, že eh, vstoupila v platnost dohoda mezi EU a USA o vydávání a spolupráci v eh, trestních věcech. Tohle jsou hlavními, hlavní prostory pro eh, spolupráci orgánů členů v trestním řízení a Evropská komise musí zajistit, aby eh, tyto nástroje, stejně jako všechna další protiteroristická legislativa, eh, byly implementovány a naplňovány plně v souladu s Chartou základních práv. Na tomto základě komisařka Malmstrevová i já jsme zaslali 5. března 2013 ministrům vnitra a spravedlnosti všech členských států dopis, ve kterém zdůrazňujeme, jak je důležité, eh, jak jsou důležité všechny nástroje eh, v boji proti terorismu a jak je třeba je uplatňovat eh, v plném souladu s kartou. Pouhých šest členských států zatím zareagovalo služby eh, v Evropské komise nepřipomenuli eh, dalším členské, další členské státy, dalším členským státům eh, tento dopis v červenci a ehm, my budeme i dále je vyzývat, protože nechceme zanedbat tuto důležitou výzvu pro budoucnost soudní spolupráce v trestních věcech. Děkuji. Paní komisařko, a nyní eh, i IBM a eh, politických frakcí. Eh, první si vezme slovo pan Coelho za EPP. Děkuji, pane předsedo, zástupče rady, paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Účel nezvět, prostředky nezvětí účel, takže musíme se dos, dožadovat vysvětlení této záležitosti zadržování, také mm, existenci e, tajných vězení. Požadujeme kompletní vyšetření této záležitosti a účasti evropských států. Musíme z toho pak vyvodit politiku, která by zajišťovala kontrolu opatření, a to na základě doporučení, která již zazněla na plenárním zasedání. Je nutné aby došlo k vyšetření účasti členských států. Konstatujeme spoždění, které je politování hodné. Mohli jsme již dostat konkrétní důkazy a poskytnout vysvětlení z hlediska porušení lidských práv. A to proto, aby možno, mohlo dojít k odškodnění obětí, jak uvedla paní Redingová. A také, abychom zabránili opakování těchto situací. Co se týče vyšetřování členských států, ty by se měla opírat o konkrétní e, důkazy, o národní soudní systémy a o evropskou legislativu. Evropa by měla zlepšit svoji reputaci, protože evropští občané mají špatný, špatnou představu o jednání Evropské unie rady. Je pravdou, že členské, zprávy by, eh, čl, členské státy by měly zajistit, aby rada opět nelhala, tak jak eh, tomu bylo v minulosti. EPP se dožaduje ochrany lidských práv jednotlivců. Chci jednoznačně říci, že různé hlasování většiny členů politických skupin se týká jednotlivých bodů eh, rezoluce, ale nikoli celkového smyslu této rezoluce. Nyní za sickou skupinu paní Fajon tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Před rokem jsme v Evropském parlamentu přijali usnesení o zadržování amerických vězňů v rámci tajného programu eh, CIA a špatného zacházení s nimi. Doposud jsme se nedozvěděli pravdu. Ani jedna země, ani jediná, jediná instituce, ani komise, ani rada Eh, nám mm, k tomuto dál nic neřekli a nebyli vláni k zodpovědnosti. Došlo k závažnému porušování lidských práv, nejzávažnějším od druhé světové války. Vlády eh, hovoří o spolupráci, nemáme nezávislá šetření a neznáme eh, fakta. Evropský parlament Eh, volá už po léta, abychom nezavírali oči. Už stačí ta lhostejnost a, a zavírání očí. Eh, podívejme se, co se stalo v Lampeduze. Eh, opět je tu lhostejnost. 257 uprchlíků ze Sýrie zemřelo. Evropa by měla být příklad pro respektování lidských práv, ale s touto lhostejností a zavíráním očí na, nad těmito porušování práv ztrácíme prestiž jak můžeme od jiných žádat to, co sami neděláme? Kolik lidí ještě musí zemřít, aby Evropa se změnila, aby Evropa se probudila? Dnes ještě po roce stále ještě jen hovoříme zde v domově demokracie, zde v místě suverenity e, zemí, e, odkud e, má pocházet dodržování svobod, eh, lidských svobod a práv, ale dochází k porušování práv, eh, zmizely osoby. Každodenně se dozvídáme nové věci, nové, nová fakta potvrzující, že evropské vlády spolupracovaly se Spojenými státy a se CIA v, tomto, v těchto tajných programech. Proto v usnesení vybízíme předsednictví Rady Litvu, aby objasnila pochybné zodpovědnosti Evropské unie v tomto porušování práv a také se obracíme na kompetentní ministry. Osm zemí ještě neodpověděla Evropské unii eh, ohledně dopisu z OSN o tajných programech eh, souvisejících s bojem proti terorismu vměšování cizích eh, zpravodajských služeb do vnitřní záležitosti státu se nesmí opakovat. A jsme o to daleko. Podívejme se na, na prism NSA um, a uh, eh, odposlouchávání uh, eh, hovoru. Um, Komise ještě nezareagovala na naše otázky z minulého roku ohledně porušování lidských práv. A proto já očekávám, kolegové, paní komisařko a zástupci rady, že Evropský parlament eh, zítra většinově podpoří toto usnesení tak, abychom mohli zaznít jako hlas našich občanů a protestovat proti těmto porušováním lidských práv. Je to naše zodpovědnost. Fajon, Mr. Lisek has a question to... Děkuji. Pan Lisek má na vás otázku, paní Fajon. Odpovíte? Pane Lísku, máte slovo. Děkuji bardzo, pane předsedající. Šanovná paní... Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, paní uh, Fajon, velice si vás vážím, ale přemýšlím, zda se si přečetla název dnešní rozpravy. Údajné přepravování a údajné zadržování Žádné vyšetřování v členských státech dosud ještě nebylo dokončeno. Eh, šetření ještě stále probíhají. Nebylo by tedy vhodnější, paní Fajon, hovořit o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů, než tvrdit, že tu jsou fakta, která ještě nebyla potvrzena členskými státy. Děkuji vám, pane eh, Lisku. Mám příležitost vám tady odpovědět na tuto otázku souhlasím, že název toho usnesení je o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů, ale prakticky každý den, každý měsíc co čteme v médiích a slyšíme od organizací o nových faktech. Tato fakta spočívají v tom, že žádná instituce ani evropské vlády dosud neodpověděly eh, na naše otázky z loňského roku. Spousta těch vyšetřování byla zastavena eh, v Litvě Například tedy ještě pokračuji. A neznáme ještě plnou pravdu a je to naše příležitost, abychom upozornili na tato porušování. Děkuji mnohokrát za liberály, nyní vystoupí řečník. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, v tomto usnesení opakujeme eh, už desetiletí trvající kritiku eh, těch mimořádných eh, vydávání únosů a tajného uvězňování a mučení ze strany USA a souhlas evropských zemí. Právě před deseti lety jsem uspořádala první slyšení v Evropském parlamentu ke Guantanamu. Co se změnilo? Eh, mm, my se vracíme eh, k tomu defenzivnímu nebo k tomu vadnému právnímu eh, myšlení ohledně rámce, ve kterém se to odehrávalo. Ovšem potom tady máme druhou část usnesení, která volá po odpovědnosti na národní úrovni, včetně mé země, Velké Británie. A je třeba na tomto trvat a sledovat a podporovat to národní eh, pátrání. Žádný minister, eh, eh, a ne pane ministře, musím říct na adresu litevského předsednictví, tohle není mimo působnost Evropské rady. Proč máme tady chartu o lidských právech? Protiteroristické operace musí se držet humanitárního práva. Pokud nebudete dodržovat na národní úrovni nebo na evropské úrovni, nebo se nebudete držet Eh, těch důkladů a opravdu je teď na čase už přestat hovořit o něčem domělem, protože těch důkladů máme hodně, eh, ehm, tak eh, uvidíte, že zákony byly porušeny. Spojené státy se, se svojí válkou proti terorismu pokoušejí podvrátit dlouho platné mezinárodní normy. Terminologie se posunula k válce v pouhé válce z války proti terorismem za prezidenta Obamy, ale pořád Spojené státy eh, si osobují právo eh, stanovovat si pravidla a definovat válku. Eh, minule, minulý týden z Tripolisu Spojené státy unesly Arubu Ananase a Libího z Tripolisu a Guantanamo stále je otevřené a lidé, kteří tam jsou, nikdy nebyli ani obviněni, natož souzeni. Členské státy eh, by eh, měly eh, jasně aplikovat mezinárodní právo a být vzorem. Jako místo předsedkyně delegace pro vztahy se Spojenými státy chci to nejlepší pro Spojené státy. Když váš nejlepší přítel začne šílet, tak ho chcete vrátit zpátky do normality a ne ho postrkávat. Evropský parlament se k tomu snaží, komise Rada nikoli. Děkuji. Eh, paní Flotter na dvě minuty eh, za. za... Děkuji, pane předsedo. Tak, jak bylo připomenuto, před rokem jsme přijali zprávu, která navazovala na dlouhou, eh, velmi konzistentní práci, kterou vedl pan Kuelo ve této vyšetřovací komisi. Tato zpráva byla tedy přijata širokou většinou před rokem a já si přeji, aby tento široký konsensus ve prospěch pravdy se opakoval zítra během hlasování ohledně této rezoluce. Toto usnesení konstatuje jednotlivá fakta, která proběhla. Řekl, řekla bych našemu polskému kolegovi, že například po dobu jednoho roku jsme také dostali soudní rozhodnutí ohledně Makedonie, dále v prosinci minulého roku, ještě tento rok Finsko v rámci svého ombudsmana zahájilo vyšetřování Došlo také k odsouzení v Itálii, také eh, eh, CIA a také zpravodajských italských služeb, takže tato vyšetřování byla už ukončena. Máme také nové eh, oběti, které se objevily a které se dovolávají spravedlnosti. V Litvě to bylo vlastně v září, minulý měsíc, a pak v červnu v Polsku se objevila oběť, která také dostala statut oběti v Polsku. Takže každý den, každý měsíc dostáváme řadu informací. A myslím si, že by nebylo dobré, aby členské státy schovávaly hlavu do písku a doufali, že toto vše nějakým způsobem se e, vypaří z hysterie a že nikdy nebudeme vědět pravdu. Je tady hodně lidí, které na tom pracuje, je tady mnoho soudních případů také u Soudu pro lidská práva. A e, vy jste, e, pane e, zástupce Litvy, takže bylo vždy řečeno, že i u vás by se otevřelo vyšetřování, pokud by se objevila nová fakta. Tato nová fakta tady existují a proto bych vás požádala, abyste naplnili tuto odpovědnost, abyste vytvořili evropský rámec na podporu vyšetřování v evropských státech, aby konečně evropské obča- evropští občané měli záruku, že politiky, které jsou prováděny ve prospěch jejich bezpečnosti, odpovídají lidským právům. Děkuji. Děkuji. Pan Kirkhope, minutu a půl. Chairman, uh... Vážený pane předsedo, a paní komisařko, samozřejmě eh, ta obvinění členských států nelze pomíjet. Eh, je třeba eh, se k tím postavit zcela vážně, jak si zaslouží. Mučení a nelidské zacházení nejsou a nemohou být nikdy nástroji, na kterých budeme moci budovat a zachovávat silnou společnost. Naše země, Velká Británie, je jedna ze zemí, proti kterým jsou tato obnovení. Naše země má dlouho a trvalé tradici Eh, svobody a eh, spravedlnosti před zákonem. Já vítám eh, vyšetřování i našich bezpečnostních služeb, které jsou v současné době ošetřené. Ovšem je třeba řádný proces soudní šetření, které bude plně nezávislé a bude vyšetřován, probíhat na úrovni členských států, ale myslím si, že parlament, tento parlament by neměl stanovat požadavky na to, co se má dělat. Bohužel tady se obvinění příliš často považují za fakta a doporučení se považují za odsouzení. To musí přestat, pokud má být důvěryhodnost tohoto místa zachována. Parlament opět eh, chce, aby Evropská unie eh, hrála eh, větší úlohu v dohledu nad spravodajskými službami jako celkem, ale já bych to spochybnil. Jak by toto mohlo udělat rozumně důvěryhodně a racionálně? Já nemám tuchy a nemají to ani eh, v ostatní, eh, kdo eh, nejsou schopni uplatňovat objektivitu a přiměřenost na tuto otázku. Děkuji. A nyní za GUE NGL paní Ferža. Sorry. Pane předsedo, před eh, více než rokem jsme přijali text, který se týkal eh, těchto aktivit CIA na území EU. To byl zásadní milník z hlediska odpovědnosti v tomto úděsném programu CIA na našem území a obsahovalo to konkrétní doporučení. Rok po tom hlasování eh, se objevilo mnoho zpráv, také Rady Evropy a bylo důležité zhodnotit situaci. Já bych chtěla za sebe poděkovat eh, za tuto vytrvalost eh, paní Flotr. Kde teda jak to vypadá? Je to na mrtvém bodě. Nebylo to sledováno. Ve většině případů vyšetřování nepokročila a přesto se objevují neustále nové informace, nová fakta. To je dysfunkce soudů vlastně eh, několik let po události. Někteří se chtějí vracet zpátky a chtějí se spokojit s eh, všeobecnými prohlášeními. Nechápu ten důvod. Hlavní linie usnesení, která bude hlasována zítra, eh, je eh, skutečnost tak, jak vypadá roku 2012. My chceme, aby každý naplnil své odpovědnosti a aby byly očkodněny oběti. Porušování lidských práv se nemůže akceptovat, i když jsou ve hře některé členské státy. Pane ministře, v tomto hemicyklu my se domníváme, že je nutné dodržovat práva občanů a že se nás to týká. Takže prosím, nesnažte se schovávat za vašimi kompetencemi a e, vyhýbat se odpovědím. Boj proti terorismu nemůže nikdy e, odůvodnit e, tyto postupy, potřebujeme eh, justici, potřebujeme spravedlnost. A pokud dochází ke skluzům, je nutné toto penalizovat tak, abychom zabránili opakování těchto aktů. Deset let po těchto událostech je na čase, abychom takto postupovali. Děkuji vám za EFT. Pan Baten, jedna minuta. Děkuji vám. Pokud dochází k nelegálnímu převážení osob po Evropě eh, prostřednictvím CIA, tak je to špatné. Každý podezřelý má být vydán spravedlnosti a má mít spravedlivý soud. O tom není žádných pochyb. Jde o to, aby komise z přijela další opatření, která se týkají eh, větší kontroly nad eh, spravedlickými službami ten dokument, který se nazývá eh, jak lépe zabezpečit Evropu ve světě, eh, je součástí stokholmského programu. Tyto návrhy jsou dalším eh, krokem vytvoření spojených evropských států. Stejně jako je to v zahraniční politice, kde se zabývá také jinými silami, tak toto je otázka pro bezpečnostní služby členských států. Eh, kde také chce přebírat zodpovědnost a kompetenci Evropská unie. Děkuji. Pan Papa Nikolau, dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Když se trochu vrátíme mm, mm, před pěti lety, když jsme začali o tomto tématu hovořit, a někteří z nás byli zvoleni, tak eh, tehdy byla sepsána zpráva na základě fakt, která jsme měli tehdy dostupná. Eh, byly, byla to různá, různé odsudky a obvinění. My jsme se stavili onu zprávu, ale ne všichni ji podpořili, protože to vypadalo, že některá obvinění jsou politicky motivována. Já to říkám proto, že e, nyní po tomto časovém odstupu je zapotřebí vyjasnit, že my všichni jsme zodpovědní za ochranu lidských práv. V každém jednotlivém případě všichni jsme proti tomu e, předávání e, občanů a jakékoliv porušení lidských práv musí být odsouzeno. To je tedy jasné. A právě proto musím říct, že poprvé loni jsem zjistil, že se takovéto věci dějí a tak jsem hlasoval pro text paní Flotr. Ale po roce musím říct, že nemáme o moc víc údajů. Vidíme další usnesení, které se bude hlasovat zítra. Eh, jsou tu obvinění, která jsou, řekněme, nepřijatelná proti určitým členským státům, které jsou jmenovány, ale my nemáme důkazy, abychom podpořili tato tvrzení. Proto bychom neměli vytvářet dezinformace a potřebujeme transparentnost, potřebujeme soudní eh, postup eh, v každém členském státě. My jsme pro ochranu lidských práv, ale já bych byl velice, velice opatrný ohledně zítřejšího usnesení. Jsou tu určité nejistoty, eh, které, protože zde jsou jmenovány některé členské státy přímo a to je neospravedlnitelné. Nemáme k tomu žádné důkazy. Děkuji vám na dvě minuty paní Gomez. Já bych chtěla poděkovat paní Flotre za tu práci, kterou vykonala na, na tomto usnesení. Konstatujeme, že vlády členských států a kandidátské země, komise a také úřady USA neposkytují odpovědi na otázky, které byly položeny z hlediska doporučení, tak jak byly stanoveny ohledně porušování lidských práv a mučení Eh, které bylo spácháno na obětech v rámci této činnosti CIA. Docházelo k nelegálnímu zadržování eh, v těchto věznicích a také na Guantanamo. Já sama jsem požadovala vysvětlení ohledně 27 letadel, které jsem identifikovala na portugalském území mezi eh, zářím a srpnem 2006. Roku 2011 jsem poslala dopis eh, portugalské vládě a stále jsem ještě nedostala odpověď a to je smutné. Existují nové zprávy nevládních organizací, které dokazují komplicitu eh, členských států v tomto hrubém porušování lidských práv. A spáchání eh, těchto aktivit představuje trestní činnost. Docházelo k porušování lidských práv v této politice, která byla vedena v boji proti terorismu. Je to srovnatelné také s problematikou Prisma a NSA a také aktivit eh, dalších organizací. My jsme dostali eh, také některé důkazy, které se týkaly také Belgakomu. Eh, když bojujeme proti terorismu, tak není možné používat tyto nezákonné praktiky. Souvisí to s beztrestností. Je to zasahování do soukromého života. Spravodajské americké agentury a partnerské agentury na evropském území jsou zde líčeny jako prodloužená ruka eh, komise, která se zabývá ilegálními činy. Jsme zde v naprosto eh, orvelovském světě. Ehm, byly konstatovány neúspěchy při vyšetřování eh, ve Spojených státech. To tež se stalo v Evropě. My jsme neuplatnili naše kompetence. A pokud budeme mít neúspěchy v této oblasti, tak budeme moci eh, dostat závazkům vůči občanům. Budou existovat stále napjaté vztahy mezi USA a námi, což eh, vytváří potíže typu SWIFT a tak dále. Uh, Mr. Lisek. Děkuji. Pan Lízek by rád vám položil otázku. Jste připravená mu odpovědět? Dávám to určitý čas na odpověď. Prosím, pane Lísku, máte slovo. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Já si vás velice vážím, ale vy jste použila termín ve vašem projevu a to je spolupráce mezi evropskými bezpečnostními složkami NSA a řekla jste, že jsou kriminální povahy. Já si myslím, že to se zakládá na bilaterálních eh, dohodách. Takže co je na tom trestního? What is criminal? Co je na tom zločinného? Je to krádež dat a zasahování do soukromé sféry občanů. Cokoliv, co je protizákonné, by mělo vést k přeskoumání stávajících dohod. Tam, kde dochází k porušování práv občanů, tak to určitě není správný způsob, jak vést boj proti terorismu. Podle mě to těm teroristům spíše pomáhá. A vzbuzuje to podezření v našich občanech. Děkuji vám. Naším dalším řečníkem je pan Piotrovský na jednu minutu. Děkuji vám. Dnes u ústní otázky na komisi, jako vše v té diskusi o tajných věznicích CIA, se snažíme jako parlament bránit lidská práva. Tajné služby by rozhodně neměli mít pravomoc někoho zatýkat. A rada také nemá žádné kompetence v této oblasti. Všichni v tomto sále jsme určitě pro to, aby byla eh, dodržována lidská práva. ICR, ECR pardon, navrhuje velmi kvalitní usnesení a měli bychom tedy dělat všechno proto, abychom je obránili a zasahovat do vlastních operativních možností těchto tajných služeb, tak se musíme ptát, k čemu by to vedlo. A jestli má smysl přijímat další usnesení a klás další ústní otázky. Děkuji vám. Teď je na řadě pan Protaševič. Děkuji vám. Pane komisaři, pane místopředsedo Evropské komise. Vážení kolegové a kolegyně, určitě nejsou pochybnosti o tom, že eventuální narušení práva skutečně nastalo a je to třeba vyjasnit. A když se díváme na to, co se stalo v těch státech, nejen na našem kontinentu, ale i v USA, tak vidíme, že padají různá prohlášení, různé výroky. A Zatím ale ještě nebyl nikdo odsouzen. Já jsem přesvědčen, že to bude. Podobně jako s tím údajným nezákonným zadržováním vězňů v Polsku, protože to je země, která je jmenována v tomto usnesení, trvá postup, který provádí nezávisle prokuratura, státní zastupitelství, která se řídí svými vlastními postupy a jsem přesvědčen o tom, že má dobrou vůli vyjasnit eventuální podezření. Určitě to není jednoduché šetření, protože hodně otázek je důvěrných a hodně důkazů také je mimo území Polska. Podle mě některé formulace autorů usnesení nejsou eh, srozumitelná a ne- zakládají se na pravdě. To, co je obsaženo v textě usnesení, je v celé řadě oblastí přinejmenším pochybné. Jestli nepoložíme, nebo tedy neprovedeme změny v textu usnesení, pokud tam nevyjasníme kroky soudů a státních zastupitelství, ze strany členských států, tak se obývá, obávám, že nikdo z naší delegace nebude schopen podepř, eh, podpořit toto usnesení. Prosím. Máme modrou kartu od paní Flotter. Jste připraven zodpovědět její dotaz? Ano, prosím. Ano, já bych chtěla položit otázku našemu kolegovi. Nemyslí si, že pokud jde o nezávislost vyšetřování a věrohodnost vyšetřování, tak máme určitá mezinárodní pravidla. Pak je zde odstavec 6, který klade Polsku za úkol provádět další vyšetřování. Nemyslí si, že toto je proti jeho tvrzením? Brałem udział w v wysłuchaniach, které měly miejsce kilka let temu. Děkuji. Já jsem se dokonce zúčastnila těchto slyšení, těchto slyšení, která proběhla ve výboru Libe před nějakou dobou. My jsme měli možnost se podívat detailně na celou situaci v různých zemích. A nyní, pokud jde o Polsko, dokonce i nezávislí pozorovatelé musí připustit, že Jde o členský stát, který skutečně chce společně s prokurátorem nalézt veškeré podrobnosti, detaily tohoto případu a objasnit celou situaci. Někteří představitelé například nevládních organizací již poukázali na tuto problematiku, hovoří o nedostatečné transparentnosti,

Děkuji, pane předsedající vážení kolegové. Dodržování základních práv a lidských práv je samozřejmě jeden z klíčových prvků politiky Evropské unie. A proto je evidentní, že musíme udělat všechno pro to, aby tato práva byla dodržena. A je samozřejmé, že musíme aktivně vystupovat všude tam, kde jsou porušována. Ale tady se musíme ptát, jaká je vlastně cena této rezoluce, o které se má zítra hlasovat. Už jsme o tom několikrát hlasovali, například v roce 2012 to byla zpráva, kterou připravila paní Flotr. To byla vyvážená informativní zpráva, byla akceptována námi všemi a je samozřejmě dobře, ptát se komise a rady, co se stalo následně s tím, jak s tím zacházejí a je také správně udržovat povědomí o těchto záležitostech, ale podle mě není správné, že se zase obsahově vracíme ke stejným věcem, které už jsme několikrát projednali a prodiskutovali. To je zbytečné plítvání naším časem a já se musím ptát, proč vlastně tento bod byl zařazen na náš program pokud eh, nejde nic, o nic jiného než pouze o otázky na radu a na komisi. Tady eh, není nic víc, než je v tom našem usnesení z roku 2012. Upozorně se tady na překračování kompetencí. Eh, hovoří se tady o tom, že bychom měli jako EU mít jednotné stanovisko a proto si myslím, že bychom se měli opírat o fakta a ohledání řešení. A tím vám děkuji za pozornost. Děkuji, teď má slovo pan Šogor. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že eh, zpravodajské služby by měly hlavně jednat eh, v zájmu naší bezpečnosti. A jsou to důležité otázky. Eh, víme, že boj proti terorismu si vyžaduje spolupráci spravodajských služeb, eh, je potřeba, abychom měli spojence. Co ale vidíme tady, čeho jsme tady svědky, je to, že na území evropských států byly prováděny praktiky, které odporují standardům, která jsme si v oblasti lidských práv stavili a která jsme se snažili vybadovat po několik posledních desetiletích. Na to rozhodně nemůžeme být pišní. Pokud my sami nebereme vážně naše pravidla, tak nemůžeme ani požadovat po ostatních, po ostatních aby je brali vážně. Toto má symbolickou hodnotu, nemůžeme připustit, aby v Evropské unii bez jakýchkoliv důsledků byly porušovány mezinárodní dohody. A to dokonce ze strany státních orgánů. Můžeme eh, pouze požadovat, že potřeba bychom si zjednali jasný přehled o celé té věci. Děkuji vám, pane Šogore. Vidíme modrou kartu. Jste připraven, pane kolego, na to odpovědět? Ano, dobře, výborně, prosím. Můžete. Děkuji za slovo. Děkuji, pane Šogore. Já stoprocentně souhlasím s tím, co jste říkal, ale přesto mám na vás jednu otázku. Shodneme se na tom, že vyšetřování těchto záležitostí a zřizování těch tajných věznic je porušováním zákona a že se to účastnili státní orgány a shodneme se také na tom, že i naše vláda, i naše eh, administrativa byla zapletena do případu Snowden, tedy do těchto eh, eh, záležitostí souvisejících se CIA. Děkuji. Je samozřejmě, že s tím souhlasím, co jste, s tím, co jste říkala. Já si myslím, že je to hlavně úkolem členských států vyšetřovat tyto záležitosti. Já teď je nechci jmenovat všechny. Uh, vlastně nevím, co bych vám eh, mohl odpovědět ohledně pana Snowdena a ohledně těch tajných věznic. Rozhodně to spadá do kompetencí členských států. Evropská unie by s tím měla pomoci, protože sama to nezvládne. Maďar... Děkuji vám. Pan Valenca má slovo. Dvě a půl minuty. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo zaproponowany projekt rezolucji. pane předsedo, vážení pánové, vážené dámy. Toto usnesení obsahuje některé věci, které podle mě nejsou přijatelné. Insinuace, že to polské vyšetřování je nedostatečně transparentní, patří k těmto tvrzením. Otázky národní bezpečnosti nebo činnost vlastních služeb jsou ve výlučné kompetenci členských států. To bych rád připomněla. Chci také kromě toho zdůraznit, že v této věci se provádí nezávislé vyšetřování a také orgánem, který je zcela nezávislý a drží se polského práva. Takže takováto tvrzení jsou zcela nepřijatelná. Záleží to nejenom na tom, jak bude jednat eh, polská prokuratura, ale především to bude záležet na tom, že to vedení vyšetřování je zkomplikováno tím, že většinu dokumentů vlastní USA a často se na ně vztahuje doložka mlčenlivosti. Vzhledem k důležitosti této debaty chci zdůraznit, že ochrana občanů je naší největší zodpovědností. V této rozpravě velmi často zapomínáme, že terorismus je v současné době největší hrozbou pro bezpečnost občanů v Evropské unii. A proto musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom bránili svobodu a své hodnoty. Nevinní občané se stávají cílem útoku různých teroristických skupin, které používají čím dál tvrdších a nekonvenčnějších metod. A my musíme přijmout všechny možné kroky k tomu, abychom tomu předcházeli a abychom proti nim bojovali Samozřejmě musíme jednat v souladu s právem a musíme hájit lidská práva. Eh, Děkuji vám. Teď má slovo pan Lisek. Eh, dvě a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo, pane, paní komisařko, pane ministře, dámy a pánové. Já Souhlasím stoprocentně s paní Gomeš a sice v tom, že musíme bojovat eh, proti všem těm, kteří porušují základní práva. A nikdy nemůžeme schvalovat metody, které vedou k eh, tajnému zadržování, k tajným věznicím, ale asi se neshodneme na tom, že různá prohlášení teroristů, kteří byli Zadržení by mělo být důvodem, aby tak důležitá instituce jako Evropský parlament začal přijímat podobná usnesení, jako je to současné. Už jsme se o tom bavili mnohokrát v minulosti, o tom, eh, že je potřeba všechny tyto věci vyřešit. V Polsku tento proces právě teď probíhá. Já se mohu pouze připojit k tomu, co před okamžikem říkali mý polští kolegové. A sice to, že je to v rukou státních zástupců u nás v Polsku. A to na nejvyšší možné úrovni. A teď by celý tento proces měl dospět eh, ke konci. A já si myslím, že všechny evropské instituce by měly dát prostor působení těchto místních eh, soudních a vyšetřovacích orgánů, protože to je otázkou subsidiarity. A ještě mi dovolte několik slov na závěr době, kdy k těmto věcem docházelo, tak levicová eh, vláda byla polskou u moci. Pan eh, Kvašněvský, pan Kališ a další význačné osobnosti polské levice eh, teď popírají přítomnost nebo existenci těch tajných věznic. Teď přestupíme k Catch the Eye a pan Murphy je, má slovo jako první. Děkuji za slovo. Ty nedávné zprávy o tom, jak Open Society se analyzoval celou situaci, my v Jersku, my o tom víme už dlouhou dobu 50, jsme jednou z 54 zemí, které pomáhaly v těchto nelegálních aktivitách CIA, pokud jde o využití našich letadel, leteckého prostoru pro vydávání v roce 2005. Dokonce hovořili o tom, že eh, inspekce těchto letadel nebyla potřebná, protože měli záruky, záruky z americké strany o tom, že eh, zadržení nebudou a převážení ilegálně přes naše území. Ovšem je nepochybné to, že další vlády věděly o tom, že tyto lety přelétaly přes naše území a že tím porušili i mezinárodní konvence proti mučení. Ovšem, protože chtěli udržet speciální vztahy se Spojenými státy, udělali nic, pouze to kryli a v podstatě pomáhali mučení. Vidíme, že k tomu docházelo v celé Evropě. Tato tajná střediska musí být uzavřena, všechny lety musí být přerušeny a tito lidé, kteří byli zadrženi, musí být buď propuštěni nebo mít právo na spravedlivý proces. Děkuji vám. Více řečníků se o slovo nehlásí a já bych teď chtěl dát slovo panu Leškovičovi, aby vystoupil jménem Rady. President, a vice prezident. Vážený pane předsedo, vážená místo předsedkyně komise, poslanci, poslankyně. Ještě jednou bych rád řekl to, že rada samozřejmě sdílí postoj, který se týká respektování lidských práv, mezinárodního práva a boje proti terorismu. To je základní. Mnoho řečníků dneska večer volá potom, aby rada vyšetřila obvinění, která se týkají zapojení členských států do tohoto programu údajného převozu a nezákonného zadržování vězňů ze strany CIA. Rada je složena se zástupců vlád celé 28. I pokud bychom měli právní základ k tomuto úkolu, rada by neměla dostatečnou politickou podporu ze strany celé 28, pokud jde o prohlášení, které by si týkalo takového zapojení. A to už vůbec nemluví o eh, zahájení jakéhokoliv vyšetřování. Jsem si vědom toho, že to je jistě frustrující pro poslance, tato zpráva. Ovšem my fungujeme rovněž v určitém rámci pravidel, která musí být respektována pokud jsou zde určitá obvinění, e, zapojení členských států do těchto činností, tak to je v první řadě záležitost, která by měla být prošetřena národními parlamenty, národními orgány, národními úřady, národními právními orgány. A na národní úrovni existují možnosti, jak pohnat eh, výkonné složky k odpovědnosti. Samozřejmě, že toto ovšem se netýká pouze národní úrovně. Všechny členské státy jsou eh, smluvní stranami Evropské úmluvy o základních lidských právech. Čili ano, existují zde mechanismy, ovšem nejsou to mechanismy, které jsou plně v našich rukách, rady. A právě proto rada nemohla plnit doporučení z vašeho usnesení a nemá to nic společného eh, s nějakým nedostatkem chuti pro loání spolupráce. Jde to založeno na právním a konstitucionál, institucionálním rámci, na základě kterého všichni fungujeme. Proto bych vás rád požádal o pochopení celé situace a děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Myslím si, že to bylo jasné. Máme zde čtyři různé návrhy. Usnesení, tím končím rozpravu k tomuto bodu, hlasovat budeme zítra v poledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu programu jednání, kterým je prohlášení Rady a komise, jsou to migrační politiky EU v oblasti Středomoří se zvláštním ohledem na tragické události ostrova Lampedusa. Prvním